It's six minutes past nine. Je 9 hodin 6 minut. Dobré ráno, vážení kolegové. Máme nabitý program hlasování a navrhuji tedy, abychom bez dalšího prodlení se pustili do hlasování. Mělo by trvat zhruba hodinu. Bod 17 absolutorium za rok 2017, souhrný rozpočet EU, Evropská služba pro vnější činnost. Spravodajkou je Nina Gill. Nino? Ne, není tady. Takže pokud nikdo další k tomu nic nemá, tak eh, můžeme rovnou začít hlasovat. Kompromis 1. Pro. Proti zdrželi se, přijato. Návrh 9, pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se přijato, ale raději ověříme 20. Abychom se zahřáli, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Elektronické hlasování o celém návrhu stanoviska. Je to elektronicky. Máme tady 52 kolegů přítomných, ale zapojilo se jenom 51. Končím hlasování a bylo to přijato 44 hlasy ku 6. Bod 18. Udělení absolutory za rok 2017, hodný rozpočet EU, Evropská komise. Spravodajku opět Nina Gill. Chce si někdo vzít slovo několik, takže můžeme rovnou hlasovat. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, proti, zdrželi se, ověříme hlasování o 18, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. To byla 18, takže teď 19 pro, proti, zdrželi se, přijato a 20 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 20. zahajuji hlasování. Končím hlasování, přijato. A teď elektronické hlasování o celém návrhu stanoviska zahajuje hlasování. Ještě dva chybí. Jeden. Končím hlasování. Přijato 41 hlasy ku třem. Bod 19. Evropsko-středomorská dohoda zakládající přidružení mezi evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii. Spravodajkou je paní Manesku. Není přítomná. Takže můžeme rovnou hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 48 hlasy ku jednomu. Teď 19. Eh, to dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozpoje mezi EU, Islamskou republikou a Afghánistán. Paní Fotiga není přítomná, chce pan Tenok říct něco jejím jménem? Dobře, takže můžeme rovnou hlasovat. Je to elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Končím elektronické hlasování o Afghánistánu. Thank you. Wrong, wrong. No. So. Yeah. Okay. We start. We do it again. But it was the consent. Yeah. Uh, It is this one. So, uh, you're distracting me. Mě rozptilujete. Hlasujeme nejprve o tomto. Je to jediné elektronické hlasování o přijetí souhlasu. Tak mi to říká sekretariat. Takže zahajuji hlasování. Amel, můžete prosím informovat kolegy, o čem hlasujeme? Hlasujeme nejprve o udělení souhlasu a potom teprve o doprovodném usnesení. Teď se pan předseda vypl mikrofon, tak nejprve souhlas, potom usnesení. Tak můžeme konečně začít. Zahajuji hlasování. A jeden kolega nám chybí. Aha, to jsem já. Takže přijato 45 ku třem hlasům. Děkuji, Andreji. A teď budeme hlasovat o bodu 21. A zase můžeme rovnou začít hlasovat.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 Omlouvám se. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme 70, zahajuji hlasování. It's closed. Končím hlasování, přijato. 71, 72 tedy padají, 74 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 74 za jeho hlasování. Končím hlasování. Přijato. 75 pro, proti, zdrželi se. Přijato 76 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 76, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 78 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 101, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se přijato, 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 97 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 98 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 99 pro, proti, zdrželi se přijato. 100. Dělčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se. Ověříme první část, co je hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část pro, proti, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 118 pro, proti zdrželi se přijato. 120 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Ověříme 120 dobře. 120 zahajuje hlasování. Přijato. 121 pro, proti, zdrželi se Ověříme 121 za jeho hlasování. Končím hlasování. Přijato. 134 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 134 za jeho hlasování. Končím hlasování, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 137. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12 pro, proti zdrželi se přijato, 123 pro, proti zdrželi se přijato, 124 pro, proti, zdrželi se přijato, 125 pro, proti, zdrželi se, ověříme 125, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 126. Paní Lezenk pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 125 bylo zamítnuto. A proto hlasujeme o 126. A to bylo také zamítnuto, takže 127. Pana Schaffhausera pro, proti, zdrželi se, překvapivě zamítnuto, 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 133 pro, proti, zdrželi se, přijato, 135 pro, proti, zdrželi se, přijato, 136 pro, proti, zdrželi se, přijato, 139 pro, proti, zdrželi se, přijato, 140 pro, proti, zdrželi se, přijato, 143 pro, proti, zdrželi se, přijato, 227 padá, 144 pro, proti, zdrželi se, ověříme, 144 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 50, 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 padá, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. Bylo to přijato? Ano. 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. 161 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. DV8 pro, proti, ne, toto nepadá. Neplaťte se mi do toho. DV8 pro, proti, zdrželi se, téměř se nikdo nezúčastnil, ale přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kom- Kompromis 19 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 20 pro, proti zdrželi se přijato. 171 pro, proti zdrželi se přijato. 173 pro, proti zdrželi se přijato. 175 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 21 pro, proti zdrželi se přijato. Okay, I'll slow down. Dobře, zpomalím. A nyní se dostáváme k DV1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to přijato? Ano. DV5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9.3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. 180 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se. Ověříme desítku. Zahajuji hlasování. The vote is closed. And that... Přijato. 181 pro, proti, zdrželi se, přijato. 182 pro, proti, zdrželi se, přijato. 183 pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. 191 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pan Fronzulika padá. Ne, jeho návrh padá. 192 Paní Lezeng pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 193, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, přijato. 195 pro, proti, zdrželi se. Ověříme hlasování o 195, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Mám pocit, že tady je e, více návrhů než e, kamení v afgánské poušti. 198 přijato, 199 pro, proti, zdrželi se, přijato, 200 pro, proti, zdrželi se. Pověříme dvoustovku, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 202 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 203 pro, proti, ověříme 203, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 205 pro, proti, zdrželi se přijato, 206 pro, proti, zdrželi se přijato, 207 pro, proti, zdrželi se přijato, 208 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijato. Ověříme 208. Končím hlasování. Přijato. 211 pro, proti, zdrželi se přijato, 97 pro, tak ten padá, 213 pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit, 213 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato. 214 pro, proti, zdrželi se přijato, 216 pro, proti, zdrželi se přijato, 217 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 217 za vyhlasování. Přijato. 218 pro, proti, zdrželi se. 218 musíme ověřit, za vyhlasování. Končím hlasování. Přijato. 219 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 221 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 221 za hlasování. Končím hlasování. Přijato. 222 pro, proti, zdrželi se, přijato. 224 pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit 224 za hlasování. Přijato. 225 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 226 pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit 226. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 228 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 padá. 229 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme 229, dobrá. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 9 pro, proti, zdrželi se. Ověříme devítku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 10 pro, proti, zdrželi se. Ověříme desítku, zájevě hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato. 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 15 pro,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 proti, zdrželi se. Tak dokončíme 21, ta byla přijata. Máme tady žádost, abychom hlasovali o 22 až 45 unblock. Rozumím tomu správně? Není to možné. 22 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 23 pro,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 Teď jsme se dostali k elektronickému hlasování o návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato 50 hlasy ku třem. We come to... A nyní se dostáváme k bodu 22 rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurskou republikou. Spravodajem je Antonio López Isturiz White. Chcete k tomu něco říci? Není tomu tak? Takže přistoupíme rovnou k hlasování. Zase vás informuji, že nejprve budeme hlasovat o souhlasu bude jediné hlasování, bude elektronické a já tímto zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat 50 pro, 3 proti, 4 se zdrželi. A nyní rozhodnutí Rady o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurskou republikou, stejný zpravodaj. Ehm, přijetí pozměňovacích návrhů, takže můžeme rovnou přistoupit k jednotlivým hlasováním. Takže návrh 16 pana Butikhofera, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno 17 pro, proti, zdrželi se schváleno Kompromis 1, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno 24 pro, proti, zdrželi se. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 24. dva kolegové chybí. Končím hlasování. Návrh byl přijat 29 ku 25 hlasům. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se schváleno 34 pro, proti, zdrželi se schváleno 34 pro, 35 pro, proti, schváleno, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno 39 pro, proti, zdrželi se schváleno 40 pro, proti, zdrželi se schváleno 41 pro, proti, zdrželi se schváleno 42 pro, proti, zdrželi se schváleno 40 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 47 pro, proti, drželi se, asi zamítnuto, 47, 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, zamítnuto, 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 8 pro, proti, zdrželi se, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 8. Končím hlasování návrh byl přijat. 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtrnáct pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Patnáct pro, proti, zdrželi se schváleno. Jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. Dva pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat 49 eh, pro, 2 proti a 6 se zdrželo. A nyní bod 24, doporučení místo předsedkyně a vysoké představitelky Unie eh, Eh, hodnotící následné kroky SVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě. Spravodajka je Anna Alžběta Fotiga, ta bohužel tady dnes být nemůže, hovořili jsme o tom ještě včera odpoledne. Chce k tomu někdo něco říct jménem spravodajky? Není tomu tak? Takže se pustíme do hlasování. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 64 pro, proti. Jo, 63 byla na starém hlasovacím seznamu. Omlouvám se, Ramono. Nevím, jak se to mohlo stát. Takže kdo je pro návrh Amony Manesku proti, zdrželi se velká většina. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 65 pro, proti, zdrželi se. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 65. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 105 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 106 106 pro, proti, drželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro,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 proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 181 pro, proti, pro zamítnuto. 182 pro, zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 185. Končím hlasování, návrh byl zamítnut. Kompromis 17 pro, proti zdrželi se schváleno, 18 pro, proti zdrželi se schváleno, 20 pro, 19 pro, proti schváleno. Já se omlouvám, kolego. Teď jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu, o kompromisním návrhu 18, nyní 19. A překvapivě se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 20. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 215 pro, proti, zdrželi se. Kontrolně hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 215. Končím hlasování. Zamítnuto. 216 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 231 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 246 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. 258 pro, proti, zdrželi se schváleno. 259 pro, proti, zdrželi se schváleno. 260 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 261 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 262 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, a nyní závěrečné hlasování elektronicky. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 49 hlasy proti 7, 2 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji. We then come to the a nyní se dostáváme k provádění nařízení o systému GSP číslo 978 z roku 2012. Spravodaj je pan Panzery. Chcete k tomu něco říci? Není tomu tak, takže se dostaneme hned k hlasování. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. To ověříme. Ověříme kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 38 hlasů pro ku dvěma. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 25 pro, proti, zdrželi se přijato. 26 pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se. To ověříme, ověříme 27, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 34, zahajuji hlasování. Končím hlasování, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se přijato. 41 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 41, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 42 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 42, myslím, že zamítnuto, ale ověříme. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 45. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 56 pro, proti, zdrželi se, ověříme 56, tady se hodně kolegů zdrželo. Přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Ověříme kompromis 9, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 63 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 65 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Body úvodních ustanovení 1 pro, proti, zdrželi se. Ověříme číslo 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvě pro, proti, zdrželi se. Ověříme číslo dvě, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. Tři pro, proti, zdrželi se přijato, čtyři pro, proti, zdrželi se. Ověříme čtyři, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 7 Urban Crespo pro, proti, zdrželi se. Ověříme číslo 7, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato Elektronické hlasování o celém návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 50 hlasů pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Slíbil jsem vám, že budeme do 10 hotoví. Máme 7 minut před desátou, takže jsme ušetřili 7 minut svého života. Děkuji vám, kolegové, za účast a hlasování. So. Tedy. Colleagues, let's continue. Milí kolegové, budeme prosím pokračovat. Po hodině hlasování teď máme na pořadu bod 26. Informace o pracovní cestě výboru do Iráku a Ománu, to bylo těsně před Vánocemi. Byli jsme dva dny v Bagdádu a dva dny v Muskatu. Informace akce nebo schůzky konaly, se konaly v přítomnosti pana Ramona Blekua. Teď je v Bruselu a později nás bude také krátce informovat. Rád bych panu velvyslanci poděkoval za to, že zorganizoval návštěvu do Bagdádu. Myslím, že ta návštěva byla velice úspěšná v pravou dobu a byla na výsost politicky důležitá. Měli jsme možnost vést celou řadu důležitých diskusí s iráckými představiteli na maximální možné úrovni. Mimo jiné jsme se sešli s prezidentem, premiérem, ministrem zahraničí věcí a místo předsedou rady zástupců, což je tedy velice zajímavý seznam partnerů. Iráčtí zástupci nás informovali o tom, že by se rádi zbavili zahraničního vlivu do svých vnitřních záležitostí a Irák by se chtěl stát pozitivním mostem mezi regionálními mocnostmi. Jsem si jist, že tato návštěva přispěla k posílení partnerství EU a Iráku a doufáme, že irácký lid dosáhne politické, sociální a ekonomické stability. Další byl Oman. i tam byla ta návštěva úspěšná. Delegace se setkala s předsedou eh, Šury, s předsedou dalších orgánů a tajemníkem pro mezinárodní záležitosti. Diskutovali jsme především o stávající krizi mezi členy GCC, hovořili jsme i o konfliktech v Jemenu, Syrii, v Libii, hovořili jsme také o plánech na ekonomickou diverzifikaci v Ománu a abych to schrnul, návštěva Muskatu nám pomohla lépe chápat Omán a jeho jedinečnou roli v konfliktech tohoto regionu. Toť vše za mě a teď dám slovo panu velvyslanci v Iráku a potom, bude-li si to přát, paní Aliot Marie, která byla, která je šéfkou delegace pro Alpský poloostrov a také by si přála slovo. Prosím, pane velvyslanče. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že mám příležitost být zde s vámi a hovořit v tomto kontextu o Iráku a o tom, jakou roli tam hraje Evropská unie. Souhlasím s vámi naprosto, že to byl velice důležitý moment, kdy se odehrávala tato návštěva, ale rozhodně nepřeháním, když řeknu, že jsme na začátku nového politického cyklu v Iráku. Jak jste viděli při všech rozhovorech s nejrůznějšími zástupci dvou koalic, tak došlo ke změně narrativu. To už není etnosektářský boj, který ovlivňoval mocenské pozice. Současná situace se týká rekonstrukce a spolupráce mezi jednotlivými uskupeními. Irak má za sebou politickou krizi, která proběhla v minulém roce a Nakonec jsme viděli pokojné předání moci, což je další důkaz toho, že irácká demokracie, i když má stále své problémy a obtíže, tak zůstává rámcem, na kterém se mohou shodnout všichni političtí aktéři což je v daném regionu opravdu výjimečná událost a je to další důvod pro Evropskou unii, aby byla spokojena s tím, jak k tomuto procesu přispěla. Druhá věc, kterou bych rád zdůraznil, je rostoucí mezinárodní vliv Iráku. Když byla zvolena nová vláda 24. října, tak Eh, nastala celá řada diplomatických aktivit. Nový ministr zahraničí, premiér, prezident eh, pracují na mimořádném způsobu spolupráce všech institucí ve, stát, ve státě a chtějí oslovit jak regionální sousedy, tak mezinárodní partnery a chtějí také zdůraznit novou roli, kterou Irák hodlá hrát. Už nechce být bojištěm soupeřících velmocí, ale chce být mostem přispívajícím k regionální stabilitě. Jak jste zmínil, pane předsedo, Irák nechce být nástrojem mocenského boje. Chce přispět ke spolupráci a chce být mostem. Rád bych zmínil, že jsme nedávno měli případ po návštěvě prezidenta Trumpa, která byla neočekávaná a za zvláštních okolností. Pak přijel ministr Pompeo, byl ministr zahraničí Iránu, ministr zahraničí Francie a jordánský král byli v podstatě v jeden den návštěvou. V podstatě to byla nevýdaná událost a já jsem zvědav, jak irácká diplomacie bude zvládat ten příliv návštěv, ale myslím, že ten signál je zcela jasné. Spojené státy, Irán, což další regionální země, evropské země, Všichni a všechny potřebují, aby Irák zůstal stabilním a konstruktivním partnerem v daném regionu. A myslím, že všichni jste vnímali žádost iráckých eh, orgánů, že kladou nadále velký důraz na spolupráci s Evropskou unii. Jaká je tedy naše role v Iráku? Myslím, že Evropská unie hrála a hraje stále důležitější, relevantnější roli. Když se podíváme na to, co si přejí irácké orgány, chtějí, aby došlo k rekonstrukci osvobozených oblastí, aby se upevňovala stabilita. My jsme loni začali schválením nové strategie pro Irák Sledujeme tu roli, kterou hraje EU a Federica Mogherini. Jsme spolu předsedy této konference. Pak došlo ke schválení dohody o partnerství a spolupráci, což je rámec pro dlouhodobé partnerství. A domnívám se, že přesně tohle jsou nástroje spolu s naším odhodláním pokračovat v podpoře rekonstrukce Iráku a hodláme přispět zásadní obálkou. To všechno jsou nástroje, které potřebujeme. Potřebujeme k tomu navíc už již jenom politickou vůli a využívat tyto nástroje tak, aby byly ještě efektivnější a ještě úspěšnější, tak abychom dosáhli toho, co si stanovila strategie EU. Jde o to, abychom zásadně přispěli k prevenci a předcházení konfliktů a k řešení krizí. Jde o to, aby se z toho regionu stal region stability a prosperity, protože naše vlastní bezpečnost nezačíná na našich hranicích. Naše bezpečnost začíná v zemích, jako je Irák. Daesh je samozřejmě velkou hrozbou v našich městech, ale svůj původ má v Iráku. Irák je úspěšný, možná nejúspěšnější model v boji proti násilnému extremismu, proti ideologickému nihilismu, který Daesh, islámský stát, reprezentuje. Ve všech státech tohoto regionu je islámský stát aktivní, je hrozbou, ale v Iráku je v podstatě zatlačen z pozice aktivního aktéra. Samozřejmě boj proti němu není zcela ukončen, ale my pochopitelně podporujeme národní strategii boj proti terorismu, koordinaci výzvědných služeb eh, v Iráku. Máme výbor pro koordinaci zpravodajských služeb, který žádá EU, aby zvýšila své úsilí. To znamená, že jsme ve středobodu tohoto procesu a celá reforma politických a hospodářských struktur země. To znamená, mohu to schrnout, že Irák na nás spolehá, počítá s námi, je vděčný za náš příspěvek a za to, jakým způsobem se angažujeme. Pokud byste se mě zeptali, zda vláda Abdala Ahtimachtýma bude úspěšná, tak eh, bych vám asi mohl říct důvody vedoucí k tomu, že bude úspěšná, stejně tak bych vám mohl říct, jaká úskalí na toto vládu čekají. Nemohu nic předvídat, ale co předvídat mohu, je to, že Kdybych se v Iráku neuspělo, tak náklady na tento neúspěch, jak pro Irák, tak pro mezinárodní společenství, budou ohromné. Irák je základem stability celého regionu a je třeba zůstat aktivní a zasáhnout v okamžiku, kdyby došlo k nějakému nárůstu napětí. Myslím, že je tedy opravdu v našem nejvlastnějším zájmu, abychom podporovali Irák v jeho cestě k úspěchu. A jde o to, že jeho šéfové jsou rozhodnutí najít politickou dohodu, která by umožnila pokračování politického procesu, umožnila by vyhnout se mezinárodní konfrontaci, je tady samozřejmě ona vůle být mostem pro dialog v daném regionu. To znamená, určitě máme důvody to podporovat a návštěva Evropského parlamentu přispěla ke zdůraznění našeho zcela jasného poselství. Myslím, že to poselství bylo dobře přijato a jak už jsem řekl, bez pochyby disponujeme nástroji, jak dosáhnout úspěchu. Tak, myslím si, že v tomto bodě mohu skončit. Irák je zemí nadmíru složitou, plnou paradoxů. Očekávám, že budete mít otázky a doufám, že budu schopen vám na mě odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane velvyslanče, za souhrnné situace v Iráku. Shoduje se to s tím, co jsme sami mohli vypozorovat během té 48 hodinové návštěvy. Je mi jasné, že vy máte hodně práce, stejně tak jako britský velvyslanec vzhledem k množství mezinárodních návštěv. Takže teď dost, dám slovo paní Aliot Mary později, protože ona zodpovídá především za Omán a my se nejprve budeme soustředit na Irák. Prosím tedy kolegy, abychom nejprve hovořili o těch prvních dvou dnech. Eh, přihlásil se pan Danžán, paní Gomez, pan Buchner a pan Kava. Pan Danžán. Děkuji. Eh, tato mise patřila k nejzajímavějším, eh, kterou jsme absolvovali během tohoto funkčního období výboru AFET. Děkuji panu velvyslanci, Děkuji také sekretariátu za zorganizování této mise. Eh, opravdu jsme se setkali s lidmi, které jsme potřebovali vidět. Bylo to až frustrující, protože to bylo tak zajímavé, že bychom klidně zůstali déle. Eh, pro mě tato mise byla opravdu velice informativní. A dokonce jsem na jejím základě změnil eh, určité vnímání situace. Eh, když navážu na to, co tady zaznělo, tak dvě věci na mě udělaly velký dojem. Za prvé, bylo opravdu hmatatelné, nejen slyšitelné, ale i fyzicky hmatatelné, že naši političtí partneři, zástupci koalice, prezident, premiér, poslanci měli velký strach z islámského státu. To znamená, že opravdu už to bylo mm, tak nějak cítit za dveřmi, pokud to tak mohu říci, a ten strach ze zhroucení iráckého státu a irácké společnosti vzhledem k útokům islámského státu, to dnes právě vyvolalo ten nový impuls, o kterém jste hovořil, a tito lidé, mezi nimiž dříve panovaly sektářské rozpory, se dnes je snaží překonat protože mají proti sobě společného nepřítele, kteří, který chce zničit irácký stát. A vrací se e, pocit jakési irácké národní hrdosti a sounáležitosti s iráckým státem. To je velice důležité. Samozřejmě to bude složité, nemůže se to změnit e, ze dne na den, stále přetrvávají rozpory, e, jsou tam různé citlivé otázky, ale kvůli tomuto strachu z islamistického nepřítele a také kvůli eh, požadavkům obyvatelstva, protože obyvatelstvo chce, aby se stát dobře spravoval, aby docházelo k ekonomickému a sociálnímu rozvoji. Není to problém šítů, sunitů, kurdů eh, nebo někoho dalšího. Je tady velký tlak veřejného mínění, jak se to někdy bohužel i násilně projevilo v Basře, eh, ukazuje, že tady je velký tlak na to, aby prioritou byl eh, národní rozvoj Iráku a nikoli nějaké vnitřní sektářské boje. A to bylo velice citelné v našich rozhovorech s partnery. To bylo opravdu úžasné. Druhá věc, eh, která na mě velmi zapůsobila, je to, že my, Evropané, můžeme v Iráku najít zemi, která chce se vyhnout nadměrné polarizaci v regionu mezi Tureckem, Iránem a Saudskou Arábí. Je to opravdu smrtelná past pro Evropu, která se neustále musí pohybovat mezi těmito velkými zeměmi. Je třeba je respektovat, je třeba s nimi mít vztahy, ale nějak si trvale mezi nimi vybrat, to je pro nás velmi komplikované. A Irák je na tom stejně jako my v tomto ohledu. Samozřejmě některé regionální rozpory jsou v Iráku silnější, ale je tady vidět vůle všech partnerů prostřednictvím eh, vývoje v Iráku za posledních 15 let dospět k tomu, aby tato země měla v regionu nějakou nezávislou pozici. A to je snaha, kterou bychom my, Evropané, měli podpořit a e, která je i v našem zájmu. A poslední věc, protože to, o tom jsem měl pochybnosti, než jsme odjeli, e, to byly určité e, programy EU v Iráku, soustředící se především na bezpečnost. Měla jsem tady pochybnosti, protože jsem si spontánně říkal, tak v zemi, kde je tak velký vliv Iránu, kde je velký vliv Spojených států. Je tady vůbec místo pro Evropu? A byl jsem rád, když jsem zaznamenal, že u našich iráckých partnerů, ale i u Evropanů, kteří realizují tyto programy, se odpověď shoduje. Ano, Evropa tady má své místo, mají tady místo evropské postupy, evropská eh, vize, evropský pohled eh, na eh, věc z hlediska bezpečnosti. Takže ještě jednou děkuji za organizaci této eh, akce. Bylo to frustrující, protože krátké, ale myslím, že bez ohledu na to, jaké bude složení eh, našeho výboru do budoucna, tak by se na to mělo navázat. Neměla by to být eh, opravdu ojedinělá návštěva, mělo by se na to navázat, protože tam dochází k velice zajímavému vývoji. Může se to samozřejmě ještě vychýlit, nemůžeme být bezbřehými optimisty, ale eh, myslím si, že to je velice zajímavé, to, co se tam v současnosti děje. Děkuji Arnody, Arnode Ana Gomeš. Také já jsem byla potěšena tím, co jsme zaznamenali v Iráku během této návštěvy a myslím si, že, eh, jak řekl Arno, ta návštěva byla velice důležitá. Já jsem do tohoto parlamentu přišla v roce 2004, když Evropa byla velice eh, rozpolcená mezi starou a novou Evropou kvůli invazi do Iráku. A já jsem v roce 2007 a 2008 dělala zprávu o Iráku, o úloze Unie v Iráku a tehdy jsem poprvé navštívila Irák a vidím opravdu ty rozdíly. Já se tam opakovaně vracím do Bagdádu, ale i o, do dalších míst, do Karádží a pokud eh, něčeho lituji, tak podobně jako Arno, že to nebylo dostatečně dlouhé a že, že jsme se nepodívali alespoň do Irbílu. Ale jinak to byla skvělá návštěva a opravdu jsme viděli eh, tu schodu všech stran v Iráku, jsou si vědomi eh, velkých rizik hrozí zhroucení státu a ofenziva islámského státu. A díky tomu se shodli eh, na tom, kam by měla země směřovat. A země také sehrává klíčovou úlohu pro regionální stabilitu a regionální vyváženost sil. Jak už jsem eh, říkala dříve, když jsem mluvila s panem velvyslancem, a já mu děkuji za eh, skvělou práci v Iráku. Pokud by Irák se přiklonil na jednu nebo druhou stranu v rámci regionální konfrontace mezi Iránem a Saudskou Arábií, tak by se celý region mohl destabilizovat. Takže úloha Iráku je v současnosti velice důležitá a e, Viděli jsme zlepšení z hlediska bezpečnostní situace i v politické atmosféře chci říci, že EU skutečně sehrává eh, tam úlohu, jak nám řekli všichni partneři, i z hlediska spravodajství a bezpečnosti, ale ta úloha jde nad rámec toho. Jedná se také třeba o budování kapacit v soudnictví. Eh, to je zásadní pro eh, funkční stát. A pak tady jsou další otázky týkající se například ropy a řešení sporů o přírodní zdroje. To je otázka Kirkůku, kde eh, je třeba situaci rychle řešit bezodkladně. A moje otázka na velvyslance Beku je následující. Když jsem byla v Iráku poprvé, tak jsem byla celkem eh, šokována, že EU eh, e je omezena působením v britských prostorách. A tehdy, tehdejší premiér Maliky dokonce nabídl prostory pro EU mít vlastní velvyslanectví. Eh, a mezi tím se tedy nic dalšího nestalo z nejrůznějších důvodů. Nedostatek pol- dobré vůle, politické vize zdrojů, nevím. Ale teď samozřejmě A já musím poděkovat za pohostinnost, které se nám dostali v, dostal v prostorách britského velvyslanectví, ale Británie pravděpodobně eh, odejde, asi bude Brexit. Já pořád doufám, že ne, ale pořád je vysoce pravděpodobné, že ano. Jak potom můžeme zůstat v prostorách britského velvyslanectví? Jak je možné, že EU nebude mít svůj vlastní prostor? kde by potom mohly působit ostatní členské státy, které chtějí do Iráku. Děkuji. Myslím, že pan velvyslanec eh, zodpoví vaše otázky. Zase jste zdůraznila, že až Spojené království opustí EU, tak to bude třetí země. A AFET je příslušným výborem pro všechny vztahy. Nevím, jestli se to všichni v parlamentu uvědomují, ale my zodpovídáme za veškeré záležitosti, které se týkají třetích zemí. Tak eh, to bylo jenom do zápisu, protože vím, že někteří další předsedové výboru mají jiný pohled na věc a ne, řeší se, jestli se Brexit bude <laughs> spíše řešit na eh, výboru Agri nebo na výboru prosím, eh, rybolov. Pan Büchner má slovo. Vielen Dank. Ich möchte... Děkuji. Za prvé bych chtěl srdečně poděkovat vedení této delegace. Myslím, že ta mise byla mimořádně zdařilá. Takže chci ještě jednou srdečně poděkovat za skvělou přípravu. Souhlasím se vším, co už bylo řečeno a nebudu to tady opakovat, jenom krátká poznámečka jako dodatek. Velmi na mě zapůsobil optimismus vzdor všem obtížím, které tam jsou a které jsou neoddiskutovatelné. Ale přesto jsem vnímal optimismus od všech představitelů Iráku. A já si myslím, že tento optimismus se opírá o perspektivu ekonomického zlepšení. A to je důvod, který považuji já za velmi důležitý. Myslím, že EU by tady mohla ještě trochu přidat. Tady máme tedy pozitivní perspektivu, v které bychom měli nadále postupovat. Děkuji. Děkuji, pane Buchnere a James Carver. Děkuji, pane předsedo. Byl jsem mile překvapen eh, tou angažovaností v Iráku a pokud z té tragédie můžeme vyvodit něco pozitivního, tak je to právě to, jak říkali kolegové eh, v celé delegaci, jak skutečně eh, i Iráčané se nyní snaží pracovat společně a, a e, jako tým a, a připadalo mi to takové uklidňující a osvěžující, že se jim daří překonávat kulturní rozdíly e, jednotlivých skupin e, a myslím si, že to je velká naděje pro budoucnost Iráku a Irák by mohl um, sehrát pozitivní roli a, a v tom regionálním pnutí, které tam je. A to je pozitivní. A Samozřejmě jsem přesvědčen, že Británie opustí Evropskou unii, ať už ta dohoda bude vypadat nakonec jakkoliv, ale eh, na britské ambasádě eh, jsme asi před, my jsme asi před rokem projednávali, do jaké míry tedy EU e spolehá na to uskupení zemí, mezi něž mm, Británie patří. A například po Brexitu se domnívám, že stejně budeme mít velmi úzké vztahy s Evropskou unii a toto je právě jeden z příkladů, kde si myslím, že moje země i v oblasti bezpečnosti v rámci Iráku eh, hraje a může hrát i v budoucnu významnou roli. A může nadále spolupracovat s organizacemi, jako je, spojené, jako je EU a je to nakonec i e, vhodný způsob, jak e, efektivně využít prostředky e, na obou stranách a konec konců evropské prostředky je možné užitečněji použít na něco jiného. Děkuji. Nikdo další nežádá o slovo, takže dám opět slovo panu velvyslanci, aby odpověděl. Děkuji. Jsem velice rád, že všichni řečníci mm, jak si náležitě uchopili složitost situace v Iráku, jakož i výzvy, které tam jsou přestože ta návštěva byla příliš krátká a doufám, že nebyla poslední. Ale nepochybně jste zaznamenali ty nejvýznamnější aspekty a bylo by eh, velmi užitečné tyto poznatky předat dál. Ono není vždy lehké Eh, bez osobní zkušenosti eh, změnit třeba náhled na Irák eh, v porovnání s předchozími lety a s tou traumatizující zkušeností s islámským státem, který nás všechny poznamenal, přestože samozřejmě tím nejvíc trpěli Iráčané, tak se prostě Daesh stalo součástí Eh, každodenního života. A rozhodně v Iráku dojde k eh, konečnému vítězství nad eh, islámským státem. Co, na otázku paní Goneš je pravda, že EU měla v úmyslu rozvíjet nebo vytvořit vlastní objekt a vlastní budovy v Iráku. To bylo před mým nástupem, ale pokud se dobře pamatuji, tak během období bojů, v době, kdy Daesh byl ubran Bagdádu, bylo těžké nalézt firmu, která by byla ochotná mm, takové mm, prostory vybudovat. Ta myšlenka je nadále na stole. Mm, EU potřebuje vlastní prostory e, z důvodu role, kterou sehráváme, vzhledem k možnostem, které máme, ale od té doby, to znamená my jsme v tom britském areálu posledních devět let, myslím, jestli se nepletu, britská ambasáda nám nabídla bezpečný přístav, velice dobře vybavenou základnu, ze které můžeme působit a, a všichni jsme za tuto podporu vděční do posavať, které se nám dostalo a bylo nám nabídnuto pokračovat bez ohledu na Brexit i v budoucnu, potud, pokud to bude potřeba. Takže to rozhodnutí eh, není na mě. Já jsem od toho, abych realizoval přijatá rozhodnutí a hledat možnosti, ale mm, budou eh, samozřejmě brány v potaz finanční otázky, protože eh, v Iráku je fungování drahé z důvodu bezpečnosti a také z praktických důvodů, které bude potřeba tam vytvořit, nebo třeba zůstává taky možnost společného nájmu s některou členskou zemí, jedná se s Německem, které si buduje vlastní areál, ale to jsou všechno zatím eh, diskuse, které ještě běží a doposud máme dohodu a britská ambasáda je ochotná nám nadále svou podporu nabízet a my i to jaksi s vděkem využíváme, protože tam máme bezpečno. Um, sami jste viděli, jak to funguje a mm, byli jsme schopni potom efektivně vést i poměrně složité mise, ale zůstává to do budoucna naším cílem. Co se týče ekonomiky, to je jeden z cílů. Prosperitu Iráku spočívá v rozvoji soukromého odvětví a musí eh, soukromý sektor sehrát významnou roli při rekonstrukci, mobilizaci investic a vytváření nových příležitostí pro mládež v eh, Iráku je 60 populace mladší 21 let, to znamená, že je potřeba vytvořit mnoho pracovních příležitostí. A, takže já doufám, že e, o tom budou příští roky. Děkuji, pane velvyslanče. E, pan e, ministr je na cestě sem, takže já bych ukončil diskusi o Iráku a Ománu a nyní dám slovo panu Almarí, bod 27 a jedná se o vztahy s arabským polostrovem Katar a delegace do Kataru a Kuwaitu. Bylo to opravdu velice milé, byli, naši hostitelé byli skvělí a cítili jsme se jako doma, ehm, takže se rozloučíme s panem velvyslancem a ehm, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak jste mě o to požádal, řeknu pár slov ještě k Ománu. Eh, což je pravý opak Iráku, o němž jsme teď hovořili. Je to maličká země, je to země, která má velmi málo přírodního bohatství a je to země, která nepoznala válku a která je poměrně stabilní. Je to země, jejíž vnitřní politika se opírá o rovnováhu mezi tradicí, což vidíme ve všech aspektech života, a moderností, která eh, bude také na konci týdne eh, předmětem kolokvia o eh, Ománu 2040, na něž jsem byla rovněž pozvaná. Je to země, která vychází z principu tolerance, především náboženské tolerance, má tam formu islámu, který se značně liší třeba od sousedních zemí, a vychází z dialogu se všemi, konkrétně s Iránem. A dnes je jisté, že Oman by chtěl hrát mezinárodní roli v regionu eh, do eh, větší míry. Eh, Oman se snažil a snaží zasáhnout do konfliktu GCC, do konfliktu v Jemenu a není to vždy lehké, protože to hodně irituje Saudskou Arábii a že se nikdy nevyjádřili, tak tam existuje určité pnutí se Saudskou Arábií. A je to tedy země, která se rozvíjí poměrně harmonicky interně i E, i e, směrem ven s určitým otazníkem, s politickou nejistotou, která se týká tématu tabu a sice následnictví sultána, kdy jeho e, následník, jak si zatím otázka jeho následnictví není vyřešena. Takže nevím, jestli to bylo, co jste očekávali, to je jako obecné, obecný dojem. Teď ještě ve stručnosti se Eh, kterou eh, jsme realizovali v Kuwaitu a Kataru eh, v, na konci minulého roku. My zrovna jsme se potkali na letišti, když vy jste se vraceli z Iráku. Takže ke Kataru bych řekla tolik, že vztahy EU a Kataru jsou skvělé a v přátelské atmosféře, vzájemné úcty Eh, a podobně. Eh, ta mise proběhla a zajímavé jsou změny, ke kterým došlo od loňského roku nebo od roku 2017 v zemi, která je předmětem embarga celé z eh, řady zemí GCC. Když jsem tam byla v roce 2017, toto embargo a obecně postoj zemí jako Saudská Arábie, Bahrajn, Emiráty, vůči Kataru má vliv trošku ekonomický, ale hlavně mm, silný psychologický dopad. A tentokrát jsme mm, se setkali se zemí, která dokázala překonat ta omezení, která mu byla jaksi vnucena embargem. A mm, kromě toho dokázali Eh, vlastní ekonomice dát novou dynamiku, takže eh, Katar je ekonomicky silnější, je otevřenější novým zemím, se kterými navázal nové obchodní vztahy, konkrétně nejenom obchodní vlastně, ale mám na mysli Irán, Turecko a řadu azijských zemí, se kterými také navázal strategické vztahy a to je tedy hlavně Irán a, a Turecko. A dále Katar se některak eh, nevzdává v rámci své dynamiky řady reform a mezinárodní role. Při té příležitosti jsme hodně hovořili o tom embargu a krizi v rámci GCC a říkali jsme, že pro EU nepřichází v úvahu, a konkrétně pro Evropský parlament, abychom dělali prostředníka v, v tomto střetu, proto nemáme kapacity, to si budou muset vyřešit mezi sebou. Nicméně jsme připraveni garantovat určitá řešení, která budou moci být nalezena a Mm, pomohou k řešení konfliktu, protože je to v zájmu regionu, ale také protože to je v našem zájmu. V zájmu naší stability, která souvisí se stabilitou celého regionu. Média pokrývaly eh, naši návštěvu velice významným způsobem. Ta setkání, která jsme absolvovali, to byla především setkání s eh, místním parlamentem, eh, Šura eh, a vedli jsme dlouhý rozhovor s předsedou Eh, schromáždění a, a delegací členů tohoto národního schromáždění a eh, s nimi, podobně jako s dalšími ministry, jsme hodně hovořili o krizi, kde na jedné straně oni nám říkali, že ekonomicky se z krize dostávají, ale hodně zdůrazňovali všichni důsledky embarga na osobní život lidí, na problémy, které jim to způsobuje, třeba co se týče léčení, vzdělání, nebo pro studenty, co to znamená za problémy, nebo pro rozdělené rodiny v důsledku embarga. A poté jsme se setkali s několika eh, osobnostmi z vlády, premiér, s premiérem, premiérem vnitra, ministrem zahraničí, ministrem pro rozvoj práce a sociální věci a s předsedou Národní eh, komise pro lidská práva a všichni v podstatě vystupovali velmi podobně ehm, a hovořili o negativních dopadech eh, tohoto embarga na eh, každodenní život jednotlivců a projevili uspokojení s postojem Evropského parlamentu. Ministr práce nám také oznámil určitý posun do budoucna eh, s přijetím několika zákonů na ochranu zahraničních pracovníků a ehm, eh, zákon o reformě pracovního práva. Ehm, tady můžeme zaznamenat, že vlastně v této krizi Katar je velmi citlivý na to, jak působí směrem ven. Takže považuje Evropský, nebo je z toho názoru, že Evropský parlament by mohl pomoci zlepšit imič Kataru s tím, že Katar dosáhne norem, které jsou takové typické pro západní země a Evropskou unii. Takže v tomto rámci jsme se snažili nějak konkrétně navrhnout některé věci, třeba příští eh, interparlamentní schůzka s Katarem by se měla konat během roku 2020. Za druhé jsme také zmínili možnost spolupráce velmi konkrétně mezi Evropským parlamentem a, a eh, katarským Evropskou šúrou ehm, na administrativní úrovni. To bych chtěla velice zdůraznit, pane předsedu. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom mohli přijmout tady v Evropském parlamentu několik ehm, pracovníků eh, schromáždění šůra, kteří by se chtěli seznámit s formami a způsoby práce u nás a aby se e, inspirovali. Takže e, taky si myslím, že můžeme také realizovat akce v rámci dialogu a výměny informací s, e, tou, s tím výborem pro lidská práva v Kataru a myslím si, že by bylo dobré, abychom uspořádali setkání zde. A takže tolik, co se týče naší návštěvy Kataru. Poté, když dovolíte, e, následovala návštěva také dvoudenní v Kuwaitu. A tady bych chtěla zdůraznit, to je důležité. Kuwait už řadu let se vždy cítil trošku opuštěný a to že se stává prostředníkem v rámci krize v GCC, mu vrací sebe důvěru a e, má zájem sehrát větší mezinárodní roli a proto také se snaží opírat o uznání ze strany Evropské unie. Čili co my můžeme udělat, abychom povzbudili Kuwait, abychom mu řekli, jak je jeho role důležitá, tak to jej uspokojuje ve vztahu k jeho okolí. To je taky maličká země, ale země, která díky své kapacitě a schopnosti vést dialog se světem, může v tuto chvíli sehrát významnou roli. Evropská unie to ostatně uznává, protože právě v době, kdy jsme do Kuwaitu přijížděli, bylo rozhodnuto o otevření eh, delegace EU v Kuwaitu. A je to o to důležitější, že Kuwait a Emir to říká zcela jednoznačně, že eh, taková ta mm, podivná politika Spojených států vyvolává u nich velké obavy a proto by si přáli a hodně třeba hovořili o stažení eh, amerických vojsk ze Sýrie. A eh, takže se poněkud začínají distancovat od Spojených států a naopak by se Kuwait chtěl přiblížit konkrétně k Evropské unii. A je jasné, že parlament v tom může sehrát významnou roli. Tím spíš, že kuvajský parlament je jediný, který by byl přímo a demokraticky zvolen. To se eh, z celého regionu je to jediný eh, přímo a, a demokraticky zvolený parlament. Takže to je velice příznivá okolnost pro rozvoj vztahu s nimi. A hovořili jsme eh, s Národním schromážděním o řadě věcí, včetně třeba práva žen, Eh, několik eh, eh, poslankyň bylo demokraticky zvoleno, i když s tím byly určité problémy v poslední době. Pak jsme jednali o trestu smrti, o postavení o osob bez vlasti, o mm, zahraničních pracovníků a tak dále. A pak jsme také mm, se setkali s emírem, s premiérem a s ministrem vnitra a my všichni zdůrazňovali právě tu, to přání sehrát roli v své stabilizaci regionu a přání, abychom mohli spolupracovat EU a Kuwait co nejúžeji. Eh, takže i tady jsme navrhovali konkrétní opatření. Příští interparlamentní setkání se bude konat v roce 2020, ale také konkrétnější spolupráce v rámci výměny návštěv a konkrétně kolem témat, které eh, jsou významné pro ně i pro nás, konkrétně třeba co se týče nové regulace sociálních sociálních médií a boje proti fake news. Takže celkově bych řekla, že to byly dvě cesty v citlivém období, které byly velmi zajímavé. Thank you, dear Michelle. Děkuji, milá Michelle Alio Marie, za tuto informaci. Pokud vím, pan ministr již čeká venku, ne, už je tady, takže Teď ještě jeden řečník a pak další bod. Jedna řečnice. Děkuji, pane předsedo, vezmu to stručně. Chtěla bych říct něco ke Kataru. Když tady byl ministr zahraničí Kataru, tak hovořil o právních reformách v oblasti práva migrace a také jsme hovořili ve výboru O tom, jak je to s právem těch dělníků, kteří pracují na stavbách, hovořili jsme i o tom, jak je to ve vztahu k FIFA, fotbalové federaci. Z toho právního procesu jsou zřejmě vyloučeni domácí pracovníci, ale zajímalo by nás, jak silný je tlak na to, aby v celém regionu proběhly podobné reformy. Samozřejmě bylo by zajímavé o tom diskutovat, ale uvidíme, máme-li na to dost času. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Ještě někdo se chce vyjádřit? Nikoliv. Takže končíme bod 27, následuje bod 28 a poprosím našeho hosta, pana ministra zahraničí, aby přišel sem nahoru vedle mě. Kolegové, teď máme tu čest přivítat ministra zahraničních věcí Malajzie, pana Saifudina Abdulláha. Doufám, že jsem to jméno vyslovil správně. Ex, pane ministře, excelence, vítáme vás na zasedání našeho výboru. Jak vidíte, pracujeme pilně, dopoledne jsme hlasovali. Teď jdeme podle pořadu jednání. Dovolte pár slov úvodem. Pokud vím, pan ministr na nás má čas je do 11.45, tedy půl, něco přes půl hodiny, takže vám řeknu o tom, kdy jsme v roce 2013 přijali doporučení pro jednání mezi EU a Malajsií. Rada potom eh, navrhla závěry uzavřít tu dohodu v roce 2016, ale nepodařilo se té dohody dosáhnout a my doufáme, že ta dohoda bude podepsána před koncem tohoto roku a pak to bude předloženo parlamentu. Co nejdříve to bude možné. Všichni jsme sledovali malajzijské volby v květnu. Poprvé došlo k návratu opozice, která utvořila novou vládu, takže by nás, pane ministře, zajímalo, jakou agendu si stanovila nová vláda, jakou agendu sleduje váš pan premiér a samozřejmě otázky zahraniční politiky by nás zajímaly. My jsme jako náš výbor navštívili váš region minulý rok Navštívili jsme Malajzii a Thajsko, navštívili jsme Jižní Koreu a Japonsko krom toho. Takže, pane ministře, jsme velice rádi, že jste tu. Doufejme, že vedete konstruktivní jednání a máte příjemnou příjemný program tady v Bruselu. Doufám, že Evropa zůstane nadále vysoce na žebříčku vašich zájmů. Máte slovo, pane ministře, prosím. Přeji vám všem dobré ráno, dobrý den. Pane předsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, opravdu je pro mě velkou ctí, že tu k vám mohu hovořit. Jsem vám děčný za to, že jste mi poskytli tuto příležitost. Jsem, se, jsem zde od včerejška hlavně abych se účastnil ministerského setkání Asie EU. Včerejší odpoledne jsme strávili velice pilnými diskusemi. Dál se setkám s některými z protějšků, s některými ministry zahraničí států Evropské unie. Mám naplánovány bilaterální schůzky. 9. května minulého roku poprvé po 60 letech nezávislosti malejští voliči rozhodli o změně vlády. Teď máme tedy novou vládu, kterou vede nová politická koalice Pakatan Harapan nebo anglicky Aliance naděje. Pakatan Harapan, Aliance naděje. Dnešním premiérem je pan Mahatir Mohamed. Někteří z vás si již možná pamatují, že kdysi byl premiérem 22 let, než odstoupil, šel tak říkajíc do důchodu na 15 let, ale opustil svou původní stranu, založil novou a přidal, přidali se k další tři opoziční strany třeba strana spravedlnosti, kterou vede Abnoj Ibrahim, Možná někteří ho znáte, pak strana demokratické akce, kterou vede Lingwan Eng. Ten je nyní ministrem financí. Anoa Ibrahim je je v dohodě s novou koaliční stranou a další strana, ta čtvrtá strana je Amana, to je moslemská liberální strana. Je to, jsou to progresivně naladění muslimové, otevřená je ta strana ovšem i nemuslimům. Je to tedy tak říkající jiný typ muslimské strany. Hlavním heslem během kampaně byl boj proti korupci tuto chvíli, kdy tady hovořím, tak pan eh, Mátýr hovoří na mezinárodní konferenci o boji proti korupci. Také jsme měli v programu reformy, některé z těch reform, které se nyní snažíme prosadit a provést, je mimo jiné parlamentní reforma, tak aby parlament se víc podílel na chodu státu. Poprvé vznikají výbory, které se věnují různým oblastem. Podíleli by se také na jmenování soudců, vysokých policejních úředníků a tak dále. Další reforma by měla být reforma volebního práva zvolili jsme nového šéfa volební komise, měli jsme jisté problémy, snažíme se změnit ústavu, nemáme patřičnou dvoutřetinovou většinu, ale snažíme se eh, za, eh, zabránit dvěma hlavním problémům z minulosti, tak aby nedocházelo k, ke komplikacím ve volbách, je o to, jde o to, aby volby byly skutečně spravedlivé. My jsme vládou, která tyto problémy vnímá. Stejně tak chceme změnit právní systém, chceme, uvalili jsme moratorium na výkon trestu smrti, stejně tak chceme eh, měnit zákony, které omezují svobody, třeba svobodu slova. Snažíme se změnit mnohé další zákony a chceme také zavést i nové zákony. Říkáme tomu zákon národní harmonie, ale měl by to v podstatě být zákon antidiskriminační, tak aby zaručil, že zákony budou ve prospěch opravdu všech. Víte, my jsme multinárodní a multináboženskou společností. Nadále bychom rádi odstranili z politiky rasismus. Já bych neřekl, že rasismus je opravdu zásadní problém, ale je to problém velký. Rasismus a rasistická politika je ve společnosti natolik zakořeněná, že mnozí lidé to vůbec nevnímají jako problém. A když eh, chcete rasistickou nebo politiku ras eh, odstranit, tak vy začnete být vnímán jako problém, ale chceme motivovat politiky a politiku, aby se hovořilo o věcech jdoucí napříč národnostmi a napříč náboženstvími. Samozřejmě, že se budeme snažit zlepšit ekonomickou situaci. Před minulými volbami nám v parlamentu bylo řečeno, že jsme ve velkých dluzích o přes 800 miliard. Když jsme přišli do úřadu, nahlédli jsme do účetních knih, tak jsme zjistili, že je ten dluh víc než 1,3 trilionu. To je tedy opravdu hodně a proto musíme činit nová ujednání související s těmi smlouvami o půjčkách. Máme ty půjčky především z Číny a z jiných zemí. A teď tedy vyvíjíme úsilí, aby se nám podařilo ta jednání nějakým způsobem uzavřít. Tato nová vláda také hodlá sledovat záležitosti lidských práv. Předchozí vlády již přijaly tři z devíti základních úmluv o lidských právech. Práva dětí, práva žen a práva postižených. Máme ještě šest úmluv, kde se hodláme připojit. To jsou eh, úmluvy třeba týkající se zákazu mučení a další. To jsou úmluvy, s nimiž to nebude úplně jednoduché, ale hodláme se do toho pustit a uvidíme, jak tu situaci zvládneme. Přál bych si, abych vám tady mohl říct, že jsme schválili další velkou úmluvu, ale z technických důvodů nemohu. Uh, do, až do okamžiku korunovace nohe, nového krále a asi víte, o jaké úmluvě teď tady hovořím, protože eh, víceméně vás informuji. 31. ledna bude ona korunovace nového krále a eh, chci vám jenom říci, že jsme opravdu plní úsilí, odhodlání, ale máme jisté problémy a hodláme dodržovat principy lidských práv. Hodně se snažíme mít dobré vztahy s Evropskou unii. Máme hlavně velké investice zisky i unijní. Myslíme si, že je třeba sdílet demokratické hodnoty a chceme společně řešit celou řadu mezinárodních záležitostí. Myslíme si, že výměna návštěv na vysoké úrovni mezi Malajzií a Evropskou unii, jak již řekl pan předseda, by podpořila tyto vztahy a reflektovala by rostoucí uh, politické vazby mezi oběma stranami. Jsme velice rádi, že trend v posledních letech je rostoucí. Samozřejmě se těšíme na příliv evropských investic do Malajzie, třeba v zemědělství nebo v automobilovém průmyslu, biotechnologiích, obnovitelné energie. Uh, výpočetní technika, zpracování potravin, je tady samozřejmě několik, několik, několik dohod, které tak říkají jsou v běhu. My se budeme snažit finalizovat detaily všech těchto úmluv tak, abychom se pohnuli dopředu. Pane předsedo, pokud ještě dovolíte, tak bych rád oslovil dámy a pány poslankyně a poslance v souvislosti s palmovým olejem. Přijeli jsme do Bruselu s tím, že bychom chtěli posílit eh, vztah mezi EU a ASEANem jako členský stát ASEANu a ASEAN jako celek bychom opravdu rádi povýšili stav spolupráce z prostého dialogu na strategický dialog. Tam je velký rozdíl. Bohužel v Indonésii a Malajzii a to podporují i ostatní členské státy ASEANu. Máme ten problém s palmovým olejem, Vedly se o tom různé diskuse. Mohu vám říct, že se o tom nedebatovalo až tak do hloubky. My všichni víme, odkud to je a my si samozřejmě vážíme stanoviska ostatních. Mohu vám říct, že se včera o tom nediskutovalo a pochopili jsme ASEAN i EU chtějí, aby došlo k povýšení toho statutu a včera jsme se rozhodli, že na tom budeme nadále intenzivně pracovat na straně ASEANu, hlavně Malajzie a Indonésie. My jsme měli informace o společném výboru EU-ASEAN, který by se soustředil na otázku palmového oleje, tak, aby se podařilo celou tu situaci zlepšit. Tedy, tak se věci mají. Jsem vám velice vděčný za vaše pozvání a máte-li nějaké otázky, tak jsem samozřejmě připraven vám na ně odpovědět. Jak již jsem řekl, jsme vláda nově ve funkci pouhých 8 měsíců. Jsme u moci, pracujeme velice pilně na zlepšování věcí, včetně vztahu s Evropskou unii, včetně vztahu EU a ASEAN ale zároveň musíme vyvíjet velké úsilí i v ekonomické oblasti. Děkuji, pane předsedo. Vaše excelence, děkuji za prezentaci a za zajímavé informace o politické situace v Malajzii. Řada kolegů eh, chce s vámi diskutovat, ale nejprve ještě chci přivítat kolegu Wernera Langena, který je předsedou delegace DASE, což je právě delegace zodpovídající za vztahy se zeměmi ASEAN. Jsem rád, že jste tady mezi námi. Jako první pan Kán, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, jsem rád, že jste přítomen a jsem rád, že se, jste se vrátili ve volbách, to je potěšující pro všechny přítomné, že mm, v jedných volbách můžete prohrát, ale pak se zase vrátíte. Chtěl bych se zeptat na některé právní předpisy v souvislosti s lidskými právy, se svobodou vyjadřováním. Novo, nová vláda Ehm, nemluvila tolik o zákonech týkající se občanství. Jaká je tam tedy situace? Dále ASEAN. Vy jste jednou z deseti zemí členem A jako jedni z mála jste se vyjádřila ke komunitě Vígů v Číně. Jaký je přístup ASEANu k tomuto citlivému tématu? A můj poslední bod se týká Rachain, Myanmar v souvislosti s vysedlováním uprchlíků. Eh, jsou to tedy hlavně rohingové v Myanmaru, jejichž teď mají problém. Eh, a mě by tedy zajímalo, zda můžete mm, nějak pomoci eh, Rohingům v jejich zoufalé situaci. Děkuji, Barbara Lochbieler. Děkuji, děkuji, pane ministře, za to, že se skutečně snažíte změnit situaci lidských práv. Zrušili jste trest smrti, to je skvělé. Příští měsíc v Bruselu bude celosvětový kongres proti trestu smrti a jsme velice potěšeni, že vaše země k tomu takto přistoupila. Moje otázka se týká vašich plánů v multilaterální oblasti eh, na forech jako OSN, zda, to, zda budete mít třeba nějaké iniciativy spolu s EU. Zvažovali jste to EU eh, e na valném schromáždění? Eh, minulý rok se snažila vytvořit síť států, které by mohly prezentovat příběhy s dobrým koncem z oblasti lidských práv nebo Eh, přispívat nějak k řešení otázek lidských práv. Děkuji. Ana Gomeš. Podobně jako kolegové, já jsem ráda, že jste přišel, že jste nás informoval o skvělých zemí, eh, změnách ve vaší vlasti zejména pokud jde o moratorium na trest smrti, které jste zavedli. Pokud jde o palmový olej, vím, že to je pro Malajzi, Indonésii a další země ASEAN důležité. Myslím si, že je pozitivní, že byl vytvořen tento společný výbor EU-ASEAN. Doufám, že nám to pomůže překonat problémy které s tím souvisejí. Vaše země je do určité míry na této komoditě závislá, ale tady v Evropě, jak víte, jsou lidé hodně citliví i na ekologické dopady a další dopady. A jsem ráda, že se tím zabýváte. Chtěla bych se vás zeptat na váš pohled na Čínu vedle otázky Jugu, o které mluvil kolega Khan. Jaké, jak Malajzie vnímá výzvy eh, související s tím, jak působí obrovská Čína na své okolí, na celý svět. Nejedná se jenom o ekonomické dopady, jejich hospodářství teď zřejmě zpomaluje, ale přetrvávají tam konflikty, v, třeba v jeho čínském moři. Pak tady byla otázka na Rohingy. Eh, mě by zajímal váš názor na tuto situaci Rohingu a pak jste se zmínil o tom, že jednou z priorit vlády je boj proti korupci. A byl tady velký skandál s Goldman Sachs. Vy jste požadovali, aby kromě omluvy také zaplatili. Uh, Eh, to je docela zajímavý případ, kde my, Evropané, vás chceme podpořit, ale chceme se i poučit eh, z této záležitosti. A nyní předseda delegace a se pan eh, Lange. Děkuji, pane předsedo, že tady mohu být jako host a navíc, že jsem dostal slovo. Chtěl bych panu ministru srdečně poděkovat Děkuji i zastoupení Malajzie u EU. V tuto chvíli pan velvyslanec předseda a děkuji za tu velice dobrou spolupráci, ale velice důrazně bych chtěl říci, že Malajzie pro celý region ASEANu díky té demokratické revoluci a díky těm demokratickým volbám se stala vzorem a agenda, kterou jste, pane ministře, právě představil, splňuje všechny ty sliby, které jste dali vy a měž doufá populace v Malajzie. Tedy díky tomu všemu je Malajzie už 8 měsíců ideálním měřítkem pro celý region. Boj s korupcí, zlepšení situace lidských práv, reformy parlamentního systému, reformy v justici, zrušení trestu smrti. To všechno jsou věci, v nichž mnohé státy regionu zatím pokulhávají. Já bych Malajzii rád označil jako pozitivní příklad a to proto, že v mnoha zemích v okolí bohužel tendence je přesně opačná. Volby v Thajsku sice byly, je tam ústava, která je taková všelijaká, ale když se podívám na to, že 45 mandátů v důsledku změny ústavy bez tak propadlo, tak v podstatě můžu říct, že Malajzie je naprostým vzorem v celé oblasti. Zeptal bych se na tři věci. Nevyřešená otázka palmového oleje. Víte, že delegace ASEANu je plně na straně vaší a Indonésie. Některá z usnesení jsme nepochopili tady v parlamentu. a Budeme bojovat za to, aby došlo k věcnému vyhodnocení situace. Eh, do Evropy stále roste import a je třeba diskutovat eh, i o tom v souvislosti s novou směrnicí o obnovitelných zdrojích Další věc, a o tom jsme vám už řekli, Malajzie a Indonésie e, zaručují 95 výroby palmových olejů a měly by tedy vypracovat mezinárodní standardy. To je cíl, který vy jste nám přislíbili při poslední návštěvě a byl bych vám děčný, kdybyste k tomu mohl říct nějaké další informace. Druhá věc, otázky jeho čínského moře. To je konflikt, který v tuto chvíli, tak říkajíc, spí. V té ohlatázce je součástí konfliktu s Čínou především Větnam, ale vás bych se zeptal, jak eh, vnímáte současný stav a další vývoj a Třetí bod, otázka ekonomické spolupráce v rámci regionu ASEAN. Je to z vašeho pohledu úspěšný projekt? který by do deseti let mohl přinést velké úspěchy, nebo musíme si počkat delší dobu. Ještě jednou děkuji, že jste přišel a radujeme se z dobrých vztahů. Děkuji, pane Langene. A teď je tady na vás celá řada otázek, pane ministře. Určitě máte hodně co dodat, ale musíte za chvíli odejít. Možná byste se se mohli zmínit především o ASEANu, jaký je eh, postoj Malajzie, eh, zda by se východní Timor mohl připojit k této organizaci. Měli jsme tady prezidenta východního Timoru před několika měsíci, takže by nás to zajímalo. Děkuji. Tak začnu nejprve tou vaší otázkou, protože je velice relevantní a Malajzie rozhodně podporuje, eh, aby východní Timor se stal členem ASEANu. A mluvíme o tom i s dalšími členskými státy, tak aby se to skutečně stalo. Co možná nejdříve. Děkuji eh, za všechny vaše otázky a pokusím se zodpovědět ne všechny, snad alespoň většinu. A určitě eh, tady byly tady různé zajímavé otázky. Pokud jde o, o, o zákony o občanství, už jsme řekli, že Eh, my jsme se rozhodli, že tyto zákony nebudeme aplikovat. Eh, vypadal případ, že eh, se tam tento zákon uplatní, ale nakonec tedy prokurátor místo toho použil trestní zákon, místo tohoto zákona. Je to zákon o rozvracení. Nemohu říct, že by byl tento zákon už úplně archivní, ale máme i jiné zákony, které můžeme využít eh, v případě potřeby. Takže tento zákon o rozvracení je jedním eh, z těch, které se snažíme zrušit a doufejme, že se to podaří už na dalším zasedání parlamentu. Pokud jde o Ujgury. Tam se snažíme tento případ bedlivě sledovat. Sledujeme, co se děje. Samozřejmě jsme velice znepokojeni a zkoumáme, jak bychom mohli vyjasnit svůj postoj a pokud zase tady nějaké kroky, které by Malajzie mohla učinit. Potom Rohingové. Tady s tím souvisí tři hlavní věci. Za prvé, připojili jsme se k mezinárodnímu společenství, voláme potom, aby pachatelé byli tedy eh, povoláni k zodpovědnosti. Pak tady je otázka občanství. je třeba zohledňovat i občanství jako důležitý eh, faktor eh, při dosažení udržitelného míru. Druhý bod to je repatriace. osmset tisíc Rohingů je nyní v Bangladeši, stovka tisíc z nich v Malajzii. Máme nemocnici v Bangladeši, Mnohé členské státy ASEANu eh, realizují humanitární práci v Bangladeši. My máme v Cox eh, polní nemocnici a ošetřujeme, eh, nebo máme také stovku tisíc rohingů v Malajzii a pečujeme o ně z hlediska školství. Pracovní povolení není jednoduché získat, ale snažíme se alespoň zajišťovat vzdělání pro děti uprchlíků. Pokud jde o repatriaci, tak poslední jednání, které proběhlo v Thajsku před několika dny, myslím, že se nám podařilo přesvědčit Myanmar, že by měli nám umožnit dělat i více, aby byl možný dobrovolný, bezpečný a důstojný návrat a repatriace Rohingů. Největším problémem je, že tady je obrovský nedostatek důvěry. Rohingové prostě nevěří systému. Mají pocit, že když se vrátí, že tam není ten návrat bezpečný, že je tam nečeká žádná budoucnost. Pokud bychom to mohli nazvat jako takový projekt ASEANu, tak ministři zahraničí se snaží pomoci Myanmaru s problémem repatriace. Jak jsem říkal, Nejvážnějším eh, problém mezi rohinskými uprchlíky je v tom, že oni eh, ztratili jakoukoliv důvěru a není jednoduché je přesvědčit, že teď se mohou bezpečně vrátit. Třetí věc, to je humanitární otázka. A to jsou tedy tři oblasti, kde členské státy ASEANu a ASEAN jako celek se snaží uh, řešit situaci. Děkuji, že jste připomněli tu konferenci o trestu smrti, která se bude konat v Bruselu. Mohu vás informovat, že náš ministr spravedlnosti se bude účastnit této konference a bude asi i vystupovat během konference. Pokud jde o EU, ASEAN a Eh, zvláště tedy diskuse EU Malajzie v oblasti lidských práv. Eh, setkala jsem se s několika komisaři, s vašimi místopředsedy a v minulosti, už jsem to říkal a když dovolíte, tak bych tady zopakoval takový závazek, že jsme opravdu na stejné lodi v mnoha věcech a myslím, že můžeme dělat mnohé společně, pokud jde o podporu lidských práv. A také v jiných záležitostech, které s tím souvisí, to je třeba náboženská svoboda. my některé členské státy ASEANu o tomto diskutujeme a zvláště pokud jde o vztahy EU-ASEAN, a e bych řekl, že jedním z ústředních bodů pro eh, komisaře pro lidská práva je mezivládní komise ASEANu pro lidská práva. To ale také samozřejmě lze hovoř, hovořit s poslanci zemí ASEAN o lidských právech. Já bych vás mohl propojit s poslanci, kteří působí v této organizaci. Také parlamentní schromáždění ASEAN eh, spolupracuje v otázce lidských práv s organizacemi, jejími členy eh, jsou i vaši zástupci. Palmový olej, ano, to je dlouhý příběh. My jsme tím řešili už eh, v minulosti. Byly tady otázky palmového eh, oleje, soji. Teď snad eh, tehdy jsme snad vlastně vyhráli tu kauzu, ale tady ty trendy jsou obdobné. Lobbysté, média, někteří politikové Víme, jak silné jsou lobby v některých volebních okrescích, ale někteří lidé pak hovoří určitým jazykem podle výrobců a podobně. Nechci zabíhat do detailů, ale jsme si vědomi situace a musíme ji řešit. Ale když dovolíte, tak velice stručně bych chtěl zmínit, že třeba deforestace, odlesňování. Tady máme velice jasnou politiku, že musíme zabránit v pokračujícím odlesňování a můžete očekávat, že nebudeme eh, vlastně už eh, kácet lesy pro získání půdy. Pokud jde o udržitelnost, i zde se angažujeme. Máme certifikační schéma eh, udržitelnosti u palmového oleje a chtěli bychom získat i mezinárodní osvědčení, mezinárodní akreditace. Eh, také jsme si vědomi eh, cílů udržitelného rozvoje a v rámci těchto cílů ty jsou, jsou částí naší eh, malajské pětiletky eh, na období 2016-2020. Teď jsme v polovině období. A eh, rád budeme spolupracovat i s vědeckými organizacemi. My samozřejmě chápeme, že neexistuje žádný skutečný zákaz, ale když skoro 2000 výrobků z celého světa mají eh, mají na sobě označení neobsahuje palmový olej, tak nás to eh, trochu bolí. Máme eh, stovky tisíc domácností, které závisejí právě na výrobě palmového oleje. Je to jejich jediný příjem. Je to tedy velký problém, ale jak už jsem říkal, my jsme si vědomi problematiky klimatických změn, pracujeme na tom, ve spolupráci s vědeckými organizacemi. Chceme zastavit odlesňování, nebo už jsme zastavili. Máme tam pořád orangutany a další opice. Ano, byly postiženi, ale snažíme se eh, dělat vše, co je v lidských silách, aby zůstali eh, tedy obyvateli eh, lesů, podobně jako další druhy flory i fauny. To znamená, že jsme také otevření konkurenci eh, obchod, to znamená konkurence, ale je třeba také zajistit, že se nejedná jenom o volný obchod, ale musí to být také férový obchod i pro malé země, jako je Malajzie. Pokud jde o ten další dotaz, o ten skandál, tak budou vznesena obvinění. U Goldmana Sachse tam je to takové citlivější. Nevím, jestli to mohu komentovat, ale my tedy chceme, aby fungoval právní stát, takže necháme soudy pracovat. Dále k Číně. Obchod s Čínou je na dobré úrovni i když musíme přejednat některé projekty, které schválila předchozí vláda, problém s Čínou je v tom, že i když spíme, tak máme obavy a te- teď, když jsme bdělí, tak také máme obavy, protože oni jsou prostě všudy přítomní. E, oni tvrdí, že celé jeho čínské moře patří jim a jeden z argumentů je ten, že se to přece jmenuje jeho čínské moře, tak to musí být jejich. Já doufám, že Indie neudělá to tež, protože potom by si nárokovali celý Indický oceán. Eh, asi víte, že eh, Čína prohlásila, eh, uvedla linii, která za kterou jim to patří, ale někdy máme pocit, že to už je v našich výsostných vodách. Musím říci, že tam někdy plují jejich lodě pobřežní stráže, které jsou větší než naše eh, vojenské lodě, eh, ale eh, my tedy doufáme, a je takový i postoj ASEANu, že jeho Čínské moře by mělo Eh, zůstat eh, bez jakékoliv militarizace. Snažíme se takto eh, působit i v OSN podle námořního práva dle OSN a nechceme o situaci, nechceme situaci, kdyby válečné lodě pluly v tomto moři už tady byly určité incidenty v září loňského roku, kdy dvě válečné lodi byly od sebe vzdáleny asi 40 metrů a to pro válečné lodě opravdu je hodně málo. A kdyby se srazili, tak by to byl velký problém. ASEAN také spolupracuje s Čínou už máme takzvaný jednotný text eh, o kodexu chování. Doufáme, že to završíme do dvou let. A jedná se právě o přítomnost Číny v jeho čínském moři. Demokratizace. Věříme v prohloubení demokratických procesů. Volby jsou jedna věc, reformy druhá věc jsme si vědomi toho, že některé problémy vždy mohou vychýlit ten demokratický proces a musíme být tedy opatrní. A já doufám, že nová vláda eh, bude se nadále snažit posilovat demokracii, svobodu lidská práva a právní stát. Takže děkuji, pane předsedo. Your Excellency Minister. Vaše excelence, pane ministře, děkujeme vám za návštěvu. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas a pohovořil si s některými členy zahraničního výboru. Máte teďka ehm, schůzku s paní Mogheriniovou, tak ji prosím pozdravujte, děkujeme za vaši návštěvu v Bruselu a mnoho štěstí vaší zemi do budoucnosti.